Buongiorno colleghe e colleghi. Dobrý den, kolegové, kolegyně. Pan Rubik požádal o slovo. Má technickou připomínku, takže pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. Jako předseda výboru STOA Evropského parlamentu bych chtěl eh, poukázat, pogratulovat eh, zástupcům ze Zambie eh, za to, že obdrželi cenu výboru STOA. Zástupce zde máme na tribuně, prosím, abychom mu zatleskali. Grazie, grazie, onorevole Rubik. Děkujeme panu Rubikovi. Samozřejmě na tento potlesk budeme reagovat. A nyní paní Morganty. Pan Morganty. Děkuji, pane předsedo. Pokud by to bylo možné, já bych navrhl minutu ticha, abychom vzpomněli obětí výletní lodi Concordia, která se potopila v Toskánsku, nedaleko ostrova Giglio. A v současné době 11 lidí z různých evropských zemí je, zemřelo, ale stále ještě někteří jsou nezvěstní. Děkujeme, pane Morganty, předsednictvo a všichni poslanci samozřejmě s vámi souhlasí s vašimi poci, pocity a já navrhuji, abychom drželi minutu ticha.